Se prendete posto possiamo cominciare i nostri lavori. Oggi pomeriggio riprendiamo con... Dnes odpoledne eh, budeme eh, pokračovat, navážeme eh, s slyšením o balíčku o cestování, což je směrnice velice významná samozřejmě pro ně, poněvadž se týká milionů eh, občanů, tedy spotřebitelů, což je střed našeho zájmu zde v tomto výboru. A hned, abychom tedy trochu dohnali čas, který samozřejmě vždycky trochu promrháme, tak dám slovo nejprve zpravodaji pro eh, tento předpis a poté eh, určitě ještě o tom budeme diskutovat někdy v budoucnu. Je to kolega Hans Peter Mayer, náš kolega. A dám slovo tedy jemu a po něm si vezme slovo za výbor pro dopravu, což je výbor, který připravuje stanovisko k této směrnici. Je to kolega Ismail Ertu, kterého zde vítám. Tak ale nejprve Hans. Já, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Milé kolegyně a kolegové, vážené účastnice, vážení účastníci, děkuji vám za to, že jste přišli protože máme před námi velice důležité téma, a které naráží na veliký zájem. Obdobně jako u práva cestujících, které jsme dnes schválili. Je tomu tak, že u práv cestujících má výbor pro vnitřní trh a spotřebitele měl nejprve tedy hlasování, protože je příslušným výborem jako dopravní výbor u současné směrnice, o které hovoříme, týkající se paušálních cest, je to přesně naopak. To tedy znamená, že výbor pro dopravu nám dá své stanovisko a nakonec budeme hlasovat my, což je určitá kompenzující se spravedlnost, říkám s mírným úsměvem. Toto téma je daleko komplikovanější než práva cestujících, protože u práv cestujících tady máme plány z bodu A do bodu B a to je všechno. Zatímco tady máme pestrost a mnohočetnost eh, pořadatelů a obchodníků, kteří nabízejí celou řadu záležitostí a mezi to se a dostává se sem celá řada věcí. Netýká se to pouze dopravy z A do B, ale smyslem je poskytnout krásnou dovolenou. A tady samozřejmě je třeba hodnotit eh, úplně jinak než u jednoho letu. Že Zájem na tomto tématu je veliký, se ukazuje také na počtu již předaných pozičních dokumentů, na vysokém počtu e-mailů, které dostávám a také na počtu žádostí o rozhovor. Já se pokusím vyhovět všem a vést také jednání s těmi, kterých se to týká. To je pro nás samozřejmostí na rozdíl od celé řady národních zvyklostí, kde se provozuje, kde se lobbyismus eh, negativně dává do koutu. Já si myslím, že my lobbyismus potřebujeme, protože je naší povinností nejprve si vyslechnout tyto zajímavé skupiny, abychom si vyslechli, co je možné, co není možné, abychom vytvořili správný předpis. Domnívám se, že předpisy z 90. let musí být přizpůsobeny dnešní době. Samozřejmě jsou mezi tím zastaralé, eh, dostali jsme k tomu fenomén internetu a je také nezbytné, abychom dosáhli přizpůsobení se dnes odhlasovanému a z výboru pro spotřebu ještě k hlasování předloženým právům cestujícím. Cích. Důležité je, aby předpisy byly uživatelsky přátelské, eh, uživatelsky vhodné a Musíme se snažit vytvořit jednoduché předpisy, aby lidi nemuseli tisíckrát číst, než pochopí, co je vůbec míněno. Důležité je rovněž, abychom dospěli k vyváženosti mezi podnikajícími a spotřebiteli. Nechceme jednat jednostranně. Obě strany musí být spokojeny, obě musí žít a obě strany musí těšit, uzavřít a provést takovou smlouvu. Zůstává tady celá řada otevřených otázek, zejména k ručení, k vyšší moci, k ochraně, k povinnosti informovat, k reagování na zvyšování cen, ke lhutám, možnému stornování a mnohé další. Těším se na příspěvky odborníků a těším se na následující kolo otázek a odpovědí a naléhavě vás všechny vyzývám k tomu, abyste kladli také otázky, abyste nečetli či neodevzdávali pouze svá stanoviska. Takže nejprve si vyslechneme stanoviska odborníků a potom bude kolo odpovědí a tím předávám slovo panu předsedovi. Děkuji. Grazie, kolega Majer. Děkuji kolegovi Majerovi. A nyní za, dám slovo kolegovi Hertogovi eh, výbor pro dopravu, prosím. Děkuji, děkuji pane předsedo, milí kolegové. Já musím zde omluvit kolegu Liberackého, který je zpravodajem za výbor TRAN k této důležité agendě. Bohužel nebyl sto eh, se dnes dostavit a je evidentní určitě, že toto je Eh, ve velkém zájmu výboru TRAN mm, z důvodu naší z důvodu kompetencí, které máme v oblasti dopravy. A dovolte, abych představil hlavní body, které bych chtěl vznést pan Liberacky. Spotřebitelé potřebují ochranu především, když cestují. A to je důvod, proč směrnice o cestování byla přijata již v 90. roce, ale od té doby se trh cestovního roku změnil. Prodej online a liberalizace v oblasti letecké dopravy, to změnilo způsob, jak nyní spotřebitelé si organizují dovolenou. Spotřebitelé více a více hrají aktivnější roli při přípravě cestovních plánů, pokud jde o požadavky třeba a používají třeba internet mm, e, i spíše ne, že by si přímo kupovali hotové zájezdy. Tento vývoj vytváří ale větší nejistotu, pokud jde o to, e, kde se aplikují evropská pravidla a kde nikoliv. Spotřebitelé velice často neznají, jakou ochranu mají a mohou očekávat za dané situace. Tudíž je zřejmé, že tato legislativa musí být novelizována, aby pokryla ty nové způsoby prodeje, které neexistovaly v době přijetí původní směrnice. Cíl našeho zpravodaje je nasledující. Za prvé, Nová směrnice by měla zajistit, že spotřebitelé budou profitovat z vyšší míry ochrany, když si budou kupovat kombinaci cestovních služeb a druhé je velice nutné vytvořit rovné podmínky eh, mezi různými tedy prodejci, eh, poskytovateli z těchto služeb, eh, snížit tedy bariéry přes hranice a i snížit náklady podnikatelů. Pokud jde o pole působnosti, definice v tomto návrhu musí být lépe vyjasněny, protože trh se vyvíjí rychleji než legislativa, proto je třeba definovat, jaké ty kombinace služeb poskytovaných offline, online budou spadat do pole působnosti směrnice. Lze argumentovat, že pole působnosti této, této směrnice není dostatečně široký, protože ty zájezdy jsou již zastaralá věc od přijetí v roce 90 cestovní ruch e, zaznamenal obrovské změny a preference spotřebitelů a postoje mm, spotřebitelů se také vyvinuly. Například nezávislé smlouvy na individuálně zabukované cesty, to je explicitně vymuto z této směrnice, pouze kombinace jako zájezd plus tedy e, služby, cestovní služby s asistencí, to se zde opravuje, ano pokud jde o minimální a maximální harmonizaci. Tento návrh nedává jasnou, jasný pokyn, zdali jde o plnou nebo minimální, tedy harmonizaci. Explicitní ustanovení, které se týkají mír, mír harmonizace, to tam chybí, což zakládá právní nejistotu. Plná harmonizace znamená jednotnou úroveň ochrany spotřebitele napříč EU, ale brání to členským státům také přijímat tam, kde to bude nutné, striktnější opatření ve prospěch spotřebitele, tak jak to teď máme se stávající směrnicí o turistických zájezdech. Tady je třeba, aby evropský zákonodárce se politicky k tomuto postavil. O co jde? Míra harmonizace musí být jasně definována v tomto znění směrnice. A teď pokud jde odpovědnosti, odpovědnost za škody. Organizátor, nikoliv obchodník, bude odpovědný vůči spotřebiteli. E, a právní úprava většiny států zakotvuje odpovědnost organizátora, nikoli v obchodníka, s tím, že ten obchodník často se považuje za pouze zprostředkovatele. Nicméně, trh konvergoval a nyní obchodníci často i organizují e, cestovní služby, které poskytují vůči spotřebitelům, to znamená Eh, poskytují tedy ty balíky služeb bez toho, aniž by eh, se často používaly ty tradiční služby obchodníků pouze. Dělají to pouze organizátoři, takže tour operátoři nebo cestovní agentury často pouze nesou odpovědnost a potom pro spotřebitele je těžké zjistit, kam, na kam, kam se obrátit v případě stížnosti či sporu. Směrnice by to měla řešit způsobem vhodným a vzít do úvahy potřebu spotřebitele vyřešit efektivně problémy, které mohou vzniknout během eh, eh, realizace té služby bez toho, aniž by se vyloučila možnost solidární odpovědnosti. A potřeba eh, Eh, této směrnice, která by měla především zakotvovat práva, tak to je něco, co musí reflektovat rychlý vývoj na trhu cestovního ruchu, protože často legislativa pokulhává a cesta do budoucna bude asi zamyslet se nad nějakým komplexním nástrojem v oblasti práv spotřebitele. Spotřebitele vychází z premisy, že v podstatě ty eh, Eh, že již si nebukují zájezdy celé, ale jednotlivé služby si bukují a sami si tedy organizují eh, tu cestu. A zde tedy eh, nástroj o cestovních službách určitě bude velice důležitý, protože většina ale směrnic o ochraně spotřebitele vylučuje dopravu z pole působnosti. Takže zde chci tedy eh, toto říci za kolegu Liberackého a já doufám, že to, je, že to stačí. Děkuji. Děkuji Ismaili, děkuji kolegovi Liberackému, který nemohl přijít dnes a nyní budeme pokračovat s diskuzí a dám slovo hostům, které zde máme, expertům, kteří akceptovali eh, pozvání dnes odpoledne. První je paní Monique Goyens, která je generální ředitelkou Beuk. A já bych rád, abyste respektovali 10 minut. Každý, prosím, máte slovo. Thank you. Uh, good afternoon. I have a... Děkuji. Eh, Dobré odpoledne. Já tady mám PowerPointovou prezentaci, nevím, jestli se to podaří nějak spustit. Takže já vám děkuji za pozvání Evropské spotřebitelské organizace, eh, abychom se mohli eh, podělit eh, o náš pohled na věc. Samozřejmě já se pokusím vejít do těch deseti minut, ičkoliv se asi, eh, asi nebudu moci mm, tedy jít příliš do detailů. Nicméně v současné době eh, my pracujeme na finalizaci naší pozice a mm, v několika dnech eh, vám to bude předáno. Tak především je třeba říci, že tento návrh je velice komplexní legislativní dokument. Není to jenom z obsahových důvodů, protože eh, mnohé z těch věcí by mohly být ještě vyjasněny. Ale hm, také zde máme další nejistoty, jako je směrnice o spotřebitelských právech, ale také to všechno souvisí eh, s vnitrostátními občanskými eh, zákony a se smluvním právem. Čili to hm, všechno je známo. My se domníváme, že není spěch. My víme, že eh, tento návrh eh, by se měl, eh, by měl projít všemi institucemi do konce tohoto legislativního období. Všem z hlediska spotřebitelů by bylo lepší, aby to bylo, abychom dali přednost kvalitě před rychlostí. Já tedy se omezím jen na ty prvky, které jsou zde na prezentaci. A samozřejmě bych řekla, že ano, stávající směrnice musí být revidována. Vlastně už měla být dávno revidována. V 90. letech to byl velmi kvalitní, prospotřebitelský a moderní instrument, jenomže trh se změnil, zájezdy se změnily, očekávání spotřebitelů se změnila což znamená, že je třeba to přizpůsobit. Eh, trh je dnes nepřehledný, poněvadž eh, nemohou si být spotřebitelé jistí, jaké mají práva a povinnosti, protože je zde řada různých obchodních modelů. Tradiční zájezdy, to bych chtěl říci, to není mrtvý způsob nabízení eh, dovolené. Eh, my jsme v několika zemích provedli eh, výzkum a třeba v Belgii víme, že čtyři eh, z deseti, v Portugalsku tři z deseti spotřebitelů jsou příznici tradičních zájezdů. Takže taková je situace. Pokud se týče působnosti, nový návrh rozšiřuje typy eh, zájezdu, ty typy tedy eh, cestovního ruchu, eh, které budou se řídit touto směrnicí. To jsou i mm, třeba zájezdy, které si pořizujete online mm, nebo si sestavujete sami a podobně. Takže tato směrnice bude chránit více spotřebitelů než dosud. Problém ovšem spočívá v tom, že mm, tento návrh počítá s dvěma e, typy e, cestování, a to jsou zájezdy a e, asistované, asistované cesty. U těch asistovaných tady není de facto nic, co by musel prodávající zajistit, kromě toho, že nesmí padnout do insolvence. Takže pokud spotřebitel si koupí zájezd, anebo tento druhý způsob, tak pro spotřebitele to nemusí být jasné, co se na něho vztahuje. Takže toto je možnost, aby se operátoři zbavovali svých povinností tím, že to prostě zákazníkovi podají nejasně. Toto je významný nedostatek současného návrhu, eh, poněvadž eh, jak si opravdu z eh, právního hlediska zákazník si nemusí být jistý, co si vlastně koupil. Druhá věc to je ochrana proti insolventnosti. Já si myslím, že ta ochrana je tady rozšířená, což je dobře. A Eh, opět eh, posiluje to tu, eh, tu formu zájezdu. Čili opět, ale ochrana proti nesolventnosti, ochrana spotřeby proti nesolventnosti musí být i tedy v tom druhém, v tom Assisted Travel Arrangement. Ovšem opět, není tady jasné, eh, co tady vlastně má být chráněno. Má tady být pojistka proti vlastní insolventnosti eh, toho prodejce, anebo proti insolventnosti jednotlivých operátorů, kteří se toho programu eh, účastní jako dodavatelé. Dále, pokud se týče zodpovědnosti za špatné plnění takže v případě nedostatečného plnění pouze ten hlavní organizátor má odpovědnost eh, za toto. Ovšem to je věc, která eh, jaksi neodpovídá spotřebitelskému citu. Proč? Protože eh, jakmile se něco pokazí, tak přirozené pro spotřebitele je obrátit se na toho, kdo mu to prodal. Ale přitom organizátor té části mm, dovolené může být prostě někdo úplně jiný, dokonce v jiné zemi. Čili důležité je, aby zde byla společná zodpovědnost organizátora i maloprodejce. A aby e, spotřebitel měl právo odvolávat se, respektive dožadovat se nápravy také od organizátora ten princip společné zodpovědnosti prodejce a organizátora je už eh, zahrnut eh, do systému ve 13 členských zemích a funguje to. A kdyby nyní začala platit tato směrnice, pak by to pro těch 13 států eh, znamenalo zhoršení postavení spotřebitele. Pokud se týče harmonizace, opět není jasné, zda tato směrnice je směrnici plně harmonizační nebo ne. Pokud by to byla plná harmonizace, eh, pak by to znamenalo, že spotřebitelům se krátí stávající práva, protože v mnohých členských zemích eh, platí minimálně harmonizační pravidla současné směrnice eh, pro rozšíření práv spotřebitelů. To se týká třeba eh, cen a podobně. Ale eh, tento návrh by vedl k omezení spotřebitelských práv ve všech zemích, poněvadž zde jsou některé principy ochrany oslabeny oproti stávající směrnice. Eh, poněvadž pokud dojde k významným změnám, eh, změnám eh, ve smlouvách se počítá s tichým souhlasem spotřebitele. Nebo je třeba, aby si spotřebitel stěžoval přímo na místě. Nebo tady je to pravidlo 100 euro za noc. Čili ta plná harmonizace, kdyby to měla být plná harmonizace, tak je tady určité nebezpečí oslabení spotřebitelů. Čili, co chceme? Eh, to nová působnost, ta by měla být založena na principech, a rozdíl mezi zájezdech a cestovních kombinacích. Eh, to by eh, mělo být eh, jasné, mělo by to být jasně definováno a nemělo by to skýtat, skýtat poskytovatelům a prodejcům zadní vrátka k tomu, aby se zbavovali, zbavovali svých odpovědnosti. Také závazky v případě Assisted Travel Arrangements eh, by eh, měly být tedy větší než pouze eh, garance proti insolventnosti. Dále bylo, mě to, mělo by se to tedy vztahovat třeba například na povinnost potvrdit rezervaci nebo odpovědnost za chybné rezervace a podobně. Dále Eh, jde zde o tu společnou zodpovědnost eh, organizátora a prodejce. A jinak eh, my zde máme princip jednak férových smluv, ale také tady právo na odstoupení Eh, při eh, prodeji podomním a prodeji na dálku. No a dále domníváme se, že by tato směrnice měla být směrnici minimální nebo smíšené úrovně harmonizace, nikoli plně harmonizační. To je všechno, děkuji vám. Děkuji. A nyní eh, kolega Michel de Blust má slovo, prosím. Thank you very much. Eh, děkuji, eh, pane eh, předsedo. Já bych vám především chtěl poděkovat za tuto příležitost hovořit také s komisí dnes odpoledne. Já jsem s potěšením slyšel pana Majera, když řekl, že směrnice musí udržet rovnováhu mezi právy a povinnostmi podniků i spotřebitelů. A jsem velice rád, že tomu tak je, poněvadž eh, to je jeden z cílů, které jsme vždy sledovali jako organizace. Nejdříve tedy, eh, koho reprezentujeme. Máme 31 členů v rámci EU a eh, Evropském e EHS. Jsou to cestovní agenti, tour operátoři, online prodejci, a Travel Management Companies. Eh, je to poměrně rozsáhlé. V tom sektoru funguje více než 70 tisíc podniků, většinou malých a středních. A v 28 členských zemích máme více než půl milionu zaměstnanců a v roce 2012 jsme měli 190 eh, miliard na obratu, tedy v eurech, čehož 50 miliard eh, byl prodej online. Tato směrnice je určitě páteřní legislativou pro náš obor, pro naše odvětví a podle nás eh, Úspěšná revize této směrnice musí obsahovat tři zásadní eh, principy. A pan Hercog je také zmínil. Za prvé eh, je to rovný přístup všech eh, tržních aktérů. My dnes máme nejenom cestovní agentury a tour operátory, ale také online agenty, ehm, letecké společnosti a další kteří eh, v tomto biznise fungují. Čili všichni by měli mít stejné podmínky, to chceme. Za druhé, a souhlasíme s tím, co už bylo říči, a to říkala i moje předřečnice, eh, je třeba dobře chránit evropské spotřebitele, což je důležité zejména při prodeji přeshraničním. No a za třetí, stejně důležité je nezapomínat na to, že Evropa co by destinace je v konkurenčním vztahu s jinými destinacemi ve světě. A tedy musíme být schopni zajistit to, aby konkurenceschopnost eh, byla zajištěna zde v Evropě. Víme, co se děje eh, v letecké dopravě s legislativou o ETS. Já tedy nebudu hovořit o obchodování s emisemi, ale je velice důležité, aby eh, vůči, spotře- vůči konkurentům ze třetích zemí, zejména při prodeji online, aby byla zachována naše konkurenceschopnost. Takže, dámy a pánové, jak jsme na tom dnes a odkud přicházíme? Stručně řečeno, jak už řekl pan doktor Mayer, za posledních 25 let eh, jsme se dostali od papírových brožurek k mobilním aplikacím. A to prosím za méně než jednu generace. E, dále máme mnoho distribučních kanálů a máme e, rozmanitou e, paletu produktů. A samozřejmě řešit, upravovat tento složitý trh není nic jednoduchého. V této souvislosti bychom rádi předložili tomuto výboru několik doporučení, která jsou pro nás důležitá. V zásadě by začal definicemi, které jsou ve směrnici obsaženy. Čili co to je vlastně zájezd? Domníváme se, že ten eh, zájezd eh, to by se měl týkat nejenom těch eh, skutečně tradičních zájezdů podle brožurek, ale také by to měly být tzv. dynamické balíčky, to znamená, že spotřebitel si na internetu eh, sám složí kombinace dopravy, ubytování a tak dále. Ale také eh, to, čemu někdo říkáme click-through, to znamená transakce, eh, které spotřebitel trh jsou spotřebiteli usnadňován tím, že eh, něco si koupíte na jedné webové stránce a poté eh, jste přesměrován na jinou eh, stránku. To všechno by mělo být součástí definice zájezdu. My tedy radíme, aby se tato směrnice netýkala obchodních cest. Ne, že bychom obchodníky chtěli zbavovat práv, ale prostě proto, že e, toto je otázka komerčních dohod, nikoli spotřebitelských smluv. A právní prostředí je v takovém případě úplně jiné. Se zájmem jsem naslouchal panu Ertugovi o e, harmonizaci, o míře harmonizace. A my bychom chtěli navrhnout, pane předsedo, zákonodárcům v tomto parlamentu, aby eh, se aby usilovali o takzvanou eh, zacílenou, jasně orientovanou maximální harmonizaci. Co tím myslíme? Eh, je to směrnice, je to legislativa, která dnes není harmonizována, ale eh, prostě chtěli bychom, aby legislativa byla harmonizována všude tam, kde je to možné, ale zároveň, aby eh, platila subsidiarita a legislativa eh, by tím pádem mohla být efektivnější na národní úrovni, například jistota v oblasti definic, realizací cenových ustanovení a tak dále. Čili určitá drobná legis- flexibilita pro eh, vnitrostátní legislativce by zde měla být. Dále pokud se týče povinnosti cestujících, a zejména v případě nevyhnutelné mimořádné okolností, směrnice přiznává spotřebiteli právo eh, zrušit objednávku v případě nevyhnutelných a mimořádných eh, okolností na místě destinace. Tomu rozumíme, nicméně eh, naše rada by byla tak, aby toto právo zrušit smlouvu eh, byla eh, spíše pro, dána, pro, dána oficiálním cestovním poradcům, tak, aby nedocházelo k následným sporům. Eh, pokud se týče návratu v případě mimořádných okolností, zde jsme přesvědčeni, že je třeba pečlivě přeskoumat návrh komise. Například eh, v německých soudních případech eh, to vypadá tak, že návrhy by měly být Eh, takové, aby šlo ke spravedlivému rozdělení těchto nákladů. Podobně, eh, pokud je třeba eh, provést finanční náhradu spotřebitelu, spotřebiteli, směrnice navrhuje lhůtu 14 dnů. My bychom doporučovali, aby tento, tato povinnost byla sladěna se Eh, směrnicí eh, o spotřebitelských právech, kde se hovoří o náhradě bez zbytečného odkladu. A to je zvláště důležité tam, eh, kde jde o nákupy přeshraniční a tam mm, to očkodnění nebo refundace mohou trvat déle. Dále zodpovědnost Zodpovědnost za řádné plnění kontraktu by měla být na eh, bedrech organizátora. Jestliže málo obchodník eh, kombinuje více nabídek dohromady, pak se stává organizátorem. A to vlastně o tom hovořila tady paní kolegyně eh, ti by měli být zodpovědní také za chybné rezervace a tak dále a také e, zodpovědnost za podávání informací před uzavření smlouvy. Pokud se týče ochrany proti insolvenci, tam já, pánové, zde podporujeme takový přístup, kde organizátoři a malobchodníci, kteří e, prodávají tyto produkty, Eh, by měly poskytovat ochranu proti insolventnosti a to všude, všem, včetně třeba letecké společnosti. Toto eh, by mělo být eh, všechno uspořádáno přeshraničně a také obchodníci by měli mít možnost si vybrat své pojištění v kterékoliv členské zemi nebo v prostoru EHS. A jinak eh, musíme říct, že také po internetu mm, čím dál tím více prodávají pod, eh, organizátoři a eh, prodejci, kteří jsou ze země mimo EU. Takže tolik v mých deseti minutách. My tady máme na stole vzadu podrobnější materiály a samozřejmě jsme připraveni odpovídat na vaše dotazy. Děkuji vám. Gracielej. Děkuji zde nyní dáme slovo paní Petře Enike. Prosím, máte slovo. Okay. Eh, Funktioniert's? Okay. Guten Nachmittag. Krásné odpoledne. Děkuji mnohokrát za možnost promluvit tady k tématu já jsem spolupůsobila na stanovisku eh, společnosti německých advokátů a Možná bych nejprve měla říci, odkud přicházím. Ve své profesní činnosti jsem eh, velice zakotvená v oblasti turistiku, protože zastupuji pořadatele eh, cestovních zájezdů v veliké šíři. Mí předřečníci již upozornili na to, že to je nesmírně komplexní téma. Pan Majer se zmínil o tom, že to není vůbec srovnatelné s smlouvami přepravců. Ráda bych zdůraznila, že rovněž oblast tradičních poušálních zájezdů je nesmírně pestrá, nejenom proto, že se toho účastní celá řada zájmových skupin, a smluvních stran, ale také proto, že pojem paušální zájezd a pojem travel package skrývá celou řadu nejrůznějších forem, které možná nejsou na první pohled tak jednoznačné. My používáme paušální cestu většinou, protože člověk někam letí, dva týdny na pláži a přiletí zpátky, ale existují i jiné paušální zájezdy. Existují dobrodružné zájezdy, existují cesty safari, existují zájezdy lovecké, existují vzdělávací zájezdy, existuje výměna žáků, která částečně spadá také do organizování zájezdu a všechny tyto zájezdy mají své, svá specifika a své problémy. Je třeba si představit, že to prostě není žádný jednoduchý produkt, o kterém hovoříme, nýbrž je to nesmírně pestrý produkt. A já už 26 let pracuji v této oblasti a každoročně zažívám minimálně jeden případ, kdy si řeknu, to je něco naprosto nového. Cíle směrnice jsou na jedné straně ochrana spotřebitele, na druhé straně zvýšení konkurenceschopnosti podniku zvýšení tedy hospodářské soutěže. Možná si položíte otázku, co zástupkyně cestovních zájezdů má co hovořit do záležitostí ochrany spotřebitele. Ano, možná si pomyslíte, že v tomto případě je ochrana spotřebitelů až na druhém místě, ale já si to nemyslím, protože pořadatelé a zprostředkovatele mají jeden jediný cíl. Chtějí spokojené zákazníky ve zdraví dopravit zpět domů a chtějí mít spokojené zákazníky s ohledem na informaci. Zákazník by se měl cítit dobře informován transparentně. A proto ve své činnosti se chápu také jako jaksi poslední člen služby zákazníkovi. Poslední článek služby zákazníků mám veliké sympatie pro záležitosti spotřebitele, ale domnívám se, že tady potřebujeme vyvážená pravidla zohledňující obě strany. Konkurenceschopnost v přeshraničním styku je jistě důležitým cílem směrnice. Skutečně tady máme veliké problémy k přístupu. Já radím zahraničním pořadatelům ehm, zájezdu, kteří se chtějí dostat na německý trh, a oni jsou často velice zaraženi, když vidí, že tady ty úpravy a pravidla vypadají poměrně jinak. Obecně ke směrnici. Než se něco upraví, mělo by se vědět, kde člověk stojí v právním ohledu, aby se rozeznala potřeba. Pak je třeba jasně definovat, co je třeba učinit, jasně vymezit a Měla by se položit otázka, zda pravidla, která byla nalezena, odpovídají a slouží cíli a zda jsou vyvážená spravedlivá pro všechny strany. Mohu to opracovat pouze podle jednotlivých příkladů ve směrnici a domnívám se, že tady ještě celá řada bodů, které mm, musíme nahlížet kriticky. Třeba vědět, odkud pocházíme, jaká je platná právní situace. Platná právní situace se nesprávně definuje ve směrnici. Tady se říká, že zprostředkovatelé zájezdu a pořadatelé zájezdu ručí za Eh, zájezdy, to najdete v bodu 1, třetí odstavec. A to není správné, tak jak je to ve směrnici. Protože ve směrnici, která platí teď, ručí zprostředkovatele pouze jsou-li smluvní stranou. Čistí zprostředkovatele neručí v Německu neexistují žádní pořadatelé, pardon, žádní prostředníci, který by byli, kteří by byli součástí smlouvy, zatímco v Portugalsku je to například jinak. Tady se prostě nespracovala správně platná právní situace. Paní Gojens již řekla, že je třeba Mm, jasného vymezení a jasných definic, které tady chybí. Když se podíváte na článek 3, oblast čísla 2, B, chceme-li to vymezit, B i první podbod, chceme-li to vymezit, od oblasti 5a, tak naleznete, že to, co u jednotné rezervace, po případě o jedné návštěvy cestovní kanceláře, eventuálně může být eh, realizováno uzavřením více smluv. Eh, na jedné straně vidíte, že to je jaksi jednotná cesta, která nespadá pod všechny povinnosti pojištění, nýbrž jenom pro pojištění v insolvenci, ale jak se tady vymezují jednotlivé zájezdy od paušálních zájezdů, to není jasné. My chceme vytvořit větší transparentnost, odbourat byrokracii a také umožnit pořadateli cestovních zájezdů, aby mohl působit přeshraničně, ale to, mm, tím, to, toho se nedosáhne nejasnými definicemi. U úprav. Jeden z mých předřečníků, myslím, že jste to byl vy, řekl, Evropa není žádným ostrovem. No v skutku není. A v odůvodnění směrnice se odkazuje na to, že se změnilo chování spotřebitelů. Pořadateli zájezdů, eh, například zahraniční pořadatelé, kteří mají sídlo mimo Evropskou unii, se praví, že by měli jít do ručení pořadatelů. No jak to má dělat takový zahraniční pořadatel a proč by to měl činit? 71% zákazníků v roce 2011 mají, měli přístup k internetu. Stále více se mm, rezervují cesty přes internet, stále méně e, přímou návštěvou cestovní kanceláře, protože se změnilo chování spotřebitelů. Když e, nabízejí nějací prostředníci a nebo pořadatelé v zahraničí nepřebírají ručení, protože to je poměrně neatraktivní, asi to zmizí zákazníci v zostřeném měřítku se budou soustředit zejména na rezervaci přes internet a mimo a celá řada mimo evropských cestovních aranžmá obsahuje velice nebezpečné aktivity. Ku příkladu návštěva národních parků, safari a tak dále, veškerá ta oblast dobrodružných zájezdů eh, se pohybuje v mimoevropské oblasti. Pak zákazník, když tedy mimo evropsky přes internet si zarezervuje, tak má menší ochranu, ale to přece nemůže být cílem směrnice. Bod Eh, ke kompenzaci, ke spravedlivé kompenzaci. My ve směrnici máme novou úpravu práva při zvyšování cen. Pořadatel má mít možnost eh, mít výhradu k ceně ve smlouvě, v případech omezených kritérií může změnit cestu zájezdu, ale navýšení ceny nemá překročit 10 původní ceny. No, tolik tedy je napsáno. Nejdřív to zní docela na první pohled rozumně. Eh, pořadatel zájezdu však do budoucna má také dávat dál slevy. A nemáme žádná omezení směrem dolů. Byrokratický, byrokratické aktivity mají být omezeny, byrokratická zátěž. Ale co se stane, když každý má nárok na to, aby tř, například po snížení směného kurzu dostal výhodnější cenu? Pořadatel zájezdu musí dodatečně kalkulovat cenu a musí to dělat ne v době kalkulace, ale musí zohlednit kalkulaci cen mezi rezervací a nástupem cesty. A to bude muset eventuálně změnit pro 20 členů cestovního zájezdu a pro 20, cestov, pro 20, pořad, pro 20 účastníků. To bude muset dělat jinak a dojde možná k rozdílu jednoho eura, který bude muset uhradit všem těm účastníkům, to znamená prostě maximální zátěž za minimální efekt. je třeba vždy zohledňovat určitý mm, aspekt nejistoty v kalkulaci cen, takže No ona sotva bude existovat nějaký zájezd, kde se nezmění jeden z cenových faktorů, mm, nákupních tedy faktorů. A nebylo by dobré, kdyby poté musela být snižována cena, vyhradil-li si pořadatel toto právo přizpůsobovat. Ale skutečnost, proč pořadatel potřebuje tuto doložku o přizpůsobení, to tady zůstalo mimo, protože tady se praví, že je možné navýšit cenu maximálně o 10%, ale co se stane, když se drasticky změní směný kurz, eh, když zároveň se zdvojnásobí cena pohoných hmot a další prvky obsažené v písmenu B článku 8, i když ty se drasticky změní, pakliže jako pořadatel zájezdu najednou mám třikrát větší náklady, než jak jsem to kalkulovala, tak nesmím potom tyto náklady eh, přenést dál. Tato úprava podle mého názoru není promyšlena, bylo by lépe řečeno, lépe říci pakliže ceny překročí určitou mez pak se může spotřebitel vyvázat ze smlouvy. Toto řešení tady teď neexistuje. Tím jsem jistě vyčerpala svých deset minut a proto uzavřu to, co jsem říkala, ale chci jenom upozornit na to, že tady skutečně vězí celá řada problémů v současném změní směrnice. Zásadní cíl, zejména usnadnění přeshraničního styku a zlepšení možností pro spotřebitele eh, moci rezervovat také o jiných pořadatelů než ve vlastní zemi na evropské úrovni, tak velký dopad na ochranu spotřebitele tady nevidím jako Němka, protože pro nás celá řada záležitostí už dnes jsou realitou. Samozřejmě, že u nás zprostředkovatel cesty ručí za chyby v rezervaci. Samozřejmě eh, je eh, otevřeno právo pro paušální zájezdy. A potom bych naposledy ráda ještě zmínila jednu věc. Nedomnívám se, že je dobré, Řekli jsme, že z pohledu spotřebitele je třeba eh, věci zjednodušit a nikoli zkomplikovat. A teď se vyjímá článek, teď vezměme článek dvě. vyjímá se článek dvě. paušální zájezdy, článek dva, písmeno D, jedna cesta ve smyslu 3, 1 ABC a další plnění to znamená jiné turistic, jiná turistická plnění, která nejiž není možno nahlížet jako dodatečná plnění, například přepravce a tak dále. A dokonce tyto další turistická plnění, která nejsou žádnými vedlejšími plněními, v případě, že jiné plnění z nich udělá paušální zájezd, vedou k tomu, že navzdory že přesto je to mimo působnost směrnice a v tom případě tedy se mohu těšit na nové problémy, které nová směrnice přinese, protože co tady znamená slovo erheblich němčně, to znamená podstatný. Znamená, co znamená podstatný, když to stojí více? Nebo když si zarezervuju pobyt v Hamburku s návštěvou muzikálu, když vstupenka na muzikál stojí 10 euro, je to nepodstatné, anebo ten muzikál je tak nepodstatnou součástí tohoto zájezdu, že to přece jenom je podstatnou částí, je to tedy kvantitativní pojem, je to kvalitativní pojem, to všechno je nejasné a to se táhne celou směrnicí. Máme tady takové pojmy jako podstatný, přiměřený a to, eh, mohu říct z praxe, vede k velkým problémům a zejména transparentnost a jasnost, která měla být vytvořena touto směrnicí, tady nejsou. Eh, takže se mohu pouze připojit k paní Kojens, která říká, není důvod ke spěchu. A já bych ráda řekla, že všechno hovoří proti spěchu. Právo paušálních zájezdů si zaslouží rozumnou úpravu Zda se musí zapojit do toho celá cesta, tak jak na to nahlíží paní Goens, tady mám své pochyby. Ale vůbec právo paušálních zájezdů si zaslouží, abychom se s tím velice obšírně zaobírali. Dovolená zákazníků je komplexním zážitkem, na které mají také právo. Děkuji. Grazie. Do la parola. Děkuji. A nyní má slovo pan Kristof Klener, který je generálním tajemníkem Evropské asociace Evropské technologie a cestovních služeb. Děkuji, pane předsedo, vážení dámy, vážené, vážené dámy, vážení pánové. Ano, dobré odpoledne. Já zastupuji zde to, co nazýváme nezávislý průmysl pro eh, cestovní ruch a především cestovní agentury online. Zde dovolte, abych eh, se podíval na mm, jedno takové nedorozumění, se kterým se potýkám často, a to je, že některé, někteří ty agenti online v podstatě jsou takový kamikaze, kteří přiletí, prodají vám produkt, který nespadá vůbec pod žádný předpis, ale já hovořím za naše členy, kteří jsou dobře detablováni, jsou to velké firmy, mají dostatečný kapitál, jsou dobře zastoupeni v EU, takže pro ně toto neplatí. Vlastně my již teď aplikujeme princip stávající směrnice, Eh, eh, pro takzvané dynamické zájezdy, protože proč? No, protože spotřebitel to chce. Pokud chceme, aby spotřebitel byl spokojený, tak to musíme dělat, i když to není striktní požadavek. Není to povinnost. Určitě poznáte některé ty značky, které zastupují zde. Toto, teda některé firmy Eh, vlastní američané, ale i přesto eh, hodně, pro, mm, mají, mm, hodně působí v Evropě a jsou to potom i skutečně provozovatelé vnitřního trhu, kteří fungují bez bariér. A <clears throat> to je důležité samozřejmě pro cestovní ruch. Domníváme se, že mm, eh, návrh komise obsahuje velice důležité body, určitě jsou tam některé velice jaksi silné body, ale jsou tam určité oblasti, které třeba ještě dořešit a zde určitě parlament má příležitost je řešit, jak řekl doktor Mayer, je třeba vyvážit potřeby spotřebitele s potřebami eh, konkurence eh, schopného konkurenčního trhu cestovních služeb. Není třeba podle mě nějak to uspěchat a prosadit to urychleně a především, mm, samozřejmě tady jde o velice dynamický trh, tak ono je těžké všechno dobře promyslet a v takovém předpisu je třeba spíše eh, jít po principech a nesnažit se tedy jít do nějakých detailů. Dovolte, abych řekl pár slov eh, o eh, specifických rysech eh, služeb online. To je třeba pochopit. Já zde dnes mám velice jasný názor na robustní ochranu spotřebe a spotřebitele, ale je třeba to omezit na specifický typ produktu a spotřebitele. Důvod je, že eh, revoluce eh, cestovních služeb online v podstatě eh, má dva hlavní benefity, výhody pro spotřebitele. Jednak je to možnost volby a potom nižší cena. Volba, širší volba. Proč? Poněvadž dynamický trh online umožňuje si vybírat z řady možných variant alternativ, což dřív nešlo. A cena? Cena z jednoduchého důvodu, a to je, že velcí prodejci online jsou schopni vyjednat daleko lepší sazby, ceny eh, s dodavateli eh, těch konečných služeb cestovních. Takže toto všechno umožnilo tomu, že nyní daleko více lidí v Evropě si může dovolit cestovat. A to je důležité právě hm, si uvědomit při přípravě této legislativy zdali chceme mít legislativu, která umožní, abychom pokračovali e, v růstu tohoto odvětví, anebo chceme e, zde postavit určité bariéry s tím potenciálním rizikem, že snížíme šíři volby pro spotřebitele, což znamená, že potenciálně i zvýšíme náklady na cesty. Domníváme se, ano, jak jsem řekl již, cestovní agentury online zcela eh, eh, souhlasí s tím, že takzvané dynamické zájezdy by měly spadat pod tuto legislativu. Jak jsem řekl, eh, moji členové již v podstatě respektují tu stávající směrnici o zájezdech, ale chtěli bychom, aby zde byla právní jistota pro všechny operátory. Takže my s tím zcela souhlasíme. Nicméně máme za to, že další rozšiřování pole působnosti, a to především ustanovení o e, tedy e, cestovních službách s asistencí, tady to je dost velké riziko, že by to mohlo mást spotřebitele a narušit pravidla hospodářské soutěže, protože zde jsou určitá rizika různého výkladu ze strany členských států, ale především je zde riziko proto, poněvadž až nabide účinnosti tato legislativa, tak hned poté někdo přijde s takovým podnikatelským modelem, který v podstatě se o to bude odchylovat, takže pozor, na to. Měli bychom upravovat pouze principy a ne nějaké podnikatelské modely. A ještě opakuji, já vím, že moji kolegové z Jaty a z leteckých společností, taky by se jim to nelíbilo přece, protože zde tady je takový problém. A zde mm, mm, mm, samozřejmě máme zde firmy, které mají dostatek kapitálu, a které tedy sice nechtějí peníze e, předem od spotřebitelů, které by potom drželi po dlouhou dobu, po měsíce, a, ale v podstatě ty, které to dělají, ty firmy, které to dělají, tak ty zde nejsou uh, upraveny. A zde. Um, we think... Myslíme si, že ano, Měli bychom mít eh, silnou ochranu spotřebitele, eh, který cestuje, ale na rozdíl od výboru TRAN, já se ptám, je to toto ta správná legislativa, která toto má upravovat? A, mm, mm, protože ten trh se změnil od 80. a 90. let. Je to tedy ten správný nástroj? na eh, to, abychom, och, abychom chránili eh, dnešního náročného spotřebitele, který je velice sofistikovaný, anebo necháme radši tu směrnici tak, jak je a rozšíříme ji, abychom tam i zahrnuli ty dynamické zájezdy takzvané, což by se nám líbilo, a potom se budeme zabývat tím, jak chránit na základě ale jednoduchých principů, jak chránit všechny spotřebitele, kteří cestují v Evropě bez ohledu na to, zdali si, eh, eh, to, eh, zdali si já nevím, sami to pořídí jednotlivě ty služby, cestu a ubytování nebo jako balík a tak dále. A já si myslím, že to by bylo zcela jaksi svévolné to takto rozlišovat. Mělo by tam spadat všechno. Proto bychom to měli, eh, um, měli bychom tam zahrnout tedy eh, jak ty kombinace, tak i tu eh, cestu, kdy si ten člověk koupí jeden produkt za jednu paušální cenu. A hm, takže já si myslím, že k tomu bychom se měli vrátit někdy hm, později, protože tady to není hm, správné místo, to je zcela volné rozšíření pole působnosti, to by vedlo ke zmatení pojmu, jak jsem řekl předtím, k narušení hospodářské soutěže a k, k tomu, že asi někteří operátoři by to mohli hm, nějakým způsobem potom zneužít, protože by znali ta pravidla a řekli by, no vím jak na to a obejdu to nějakým způsobem. Myš, souhlasím s Michelem, ano, eh, business cesty, to by mělo být výjimkou, protože to je něco jiného, tam jsou ty dohody mezi tím poskytovatelem služeb a tím daným podnikem. Potom bychom měli si i vyjasnit ten vztah eh, s mm, tím mm, s tou směrnicí o zájezdech a se směrnicí o právech při cestování. Například, když takový cestující si přeje, třeba někdo si zabukoval víkend a let se mu zruší, No a co ten cestující, ten tedy tím pádem nikam nejede a e, nechce nějaký alternativní zájezd, no tak co, on se vzdá svého práva na nějakou náhradu? To přece je velice matoucí. A případně by to mohlo vést tomu, že protože ten spotřebitel nebude znát literu zákona, no tak přijde o velké peníze, jenom proto, že se rozhodl, že nikam nepojede, že nezahájí cestu a mm, nerozhodl se, že požádá e, tu cestovní agenturu o alternativní nabídku. A potom, <clears throat> potom pokud jde o nesolventnost, úroveň solventnosti, tady e, ochrana proti insolvent, insolventnosti, zde e, třeba Expedia, to je příklad, to je jeden z našich členů. Když si třeba zabukujete let a hotel se cestovní agenturou Expedia, tak ve většině případě Expedia nikdy nevidí vaše peníze. Ty peníze se přímo převedou eh, do hotelu za ubytování a potom přímo tedy eh, tomu dopravci, respektive letecké společnosti a to většinou podle eh, tedy těch pravidel skluzu a jata, jata takže to riziko nesolventnosti toho cestovního agenta jsou v podstatě, ten riziko je nulové. No tak proč eh, toho cestovního agenta dávat na stejnou úroveň jako tour operátora, protože tour operátor to je něco jiného. Ten je vlastně provozovatelem. Ten eh, má to riziko, protože ten eh, tedy má v držení ty vaše finanční prostředky, finanční prostředky těch cestujících do doby realizace té cesty až. A, takže zde nyní pořád ještě existuje taková bariéra, a to je, že ti přeshraniční operátoři a agentury cestovní mají problém v podstatě vůbec vstoupit do těch národních režimů eh, na ochranu proti nesolventnosti, proti platební neschopnosti. A to by se také mělo vyřešit. Takže velice rád potom případně zareaguji na vaše otázky později. Děkuji za příležitost a za pozornost. Děkuji a nyní přejdeme k té části, která se týká našich poslanců. Můžete se vyjádřit, třeba přednést nějaké připomínky či otázky. Máme zde a využít tedy při, eh, přítomnost našich hostů. Takže kolega Manders má slovo, prosím. Uh, thank you very much. Děkuji vám za podané vysvětlení. Já jsem několik let strávil prací na timeshareové směrnice a já bych velice nerad, kdyby se měla změnit ve směrnici. Tenkrát určitě to nikoho ani nenapadlo a teď já jenom slyším samé eh, stížnosti, že potřebujeme harmonizovanou směrnici, aspoň na evropském trhu. Já myslím, že my skutečně chceme pro všechny stejná pravidla, ale také chceme stejná, eh, stejná, stejná pravidla pro všechny evropské spotřebitele. Eh, tak na to potřebujeme eh, nařízení, ne směrnici. Na rozdíl od paní kolegyně si nemyslím, že je to malý problém, protože pokud se tyto problémy budou řešit na národní úrovni, eh, pak eh, si budou firmy vybírat, kde budou podnikat a kde raději ne. Já myslím, že to eh, nebude dobré pro ekonomiku ani pro spotřebitele, ani pro toto odvětví. Já bych se rád zeptal tady našich prezentátorů. Vy jste spíše pro směrnici nebo nařízení? Děkuji. To je otázka, na kterou se odpoví nakonec paní Ruler. Vielen Dank. Äh, ich möchte nochmal auf zwei... Děkuji. Chtěla bych upozornit na dvě záležitosti. Pakliže jsem pochopila správně, to jsem neslyšela v přednášce, ale je to napsáno v těch pracovních dokumentech, jste proto, aby jednotlivé služby zprostřed, poskytované zprostředkovateli spadaly pod tuto směrnici. Já tady chci navázat na to, co zaznělo v současné době. Se mění chování zejména mladých lidí, když se rezervují cesty. Je pro ně důležité, aby si to sami sestavili dohromady, pro ně je důležitá ta svobodná volba a pochopitelně to také znamená určité riziko, to je logické. Ale za to mají také levnější cenu. Otázka je, Mělo-li by to spadat pod směrnici to by mě tedy zajímalo. Zda vy se domníváte, že tyto služby by měly spadat pod směrnici a jak byste to, eh, jak si zatraktivnili pro mladé lidi? Uh, so I think next is uh, Mrs. McClarkin. Tak nyní paní McClarkin. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také panelistům. Jsem eh, ráda, že eh, ten poslední řečník hovořil o ceně, nebo to je důležité pro spotřebitele. Ano, my chceme chránit spotřebitele, ale to něco stojí. A určitě tedy eh, vy tedy říkáte, že spotřebitelé, což jsou vaši zákazníci, eh, jsou ochotní platit. No, budíš. Já také často často cestuje a také velice ráda si sestavuje své cesty sama online. A samozřejmě eh, pro mě to znamená více práce, ale eh, zároveň to občas, eh, to občas znamená, že ušetřím a mm, toto je pro mě důležité. Čili Eh, jak to vyvážit. Na jedné straně chceme více eh, chránit spotřebitele, na druhé straně spotřebitele, eh, spotřebitelům jde o ceny. A tedy jsou ochotni riskovat, pokud to bude levnější. Děkuji, Bernadette. Merci, président. Děkuji, pane předsedo. Jenom malý příspěvek k tomuto textu. Myslím, že někdo tady řekl, ten poslední, kdo hovořil, že je třeba podívat se na ten text a srovnávat to s, cestem, eh, s textem práv cestujících. Já se domnívám, že je třeba pracovat na obou textech. Eh, musíme tady mít stejné definice, například mimořádné události a tak dále odškodnění. Eh, hodně o tom diskutujeme také v rámci práv cestujících. Je třeba, abychom dosáhli harmonizace co do definic, co do odškodnění, eh, aby to bylo naprosto jasnější. Vidím tady obrovský problém v této směrnici ve skutečnosti, že už tady není od, sdílená odpovědnost mezi e, tour operátorem a prostředníkem, protože tady mi skutečně mohla existovat určitá pás, co se týče práv spotřebitelů a mohli bychom tady oslabit práva spotřebitelů. Zároveň se domnívám, tady bych tedy se připojila k paní Gojen, absolutní harmonizace, očividně, když hovoříme o absolutní harmonizaci, může to být nádherné, ale velice dobře víme, že v evropských textech velice často absolutní harmonizace snižuje eh, práva spotřebitelů protože určité členské státy mají daleko vyšší ochranu ve svých vnitrostátních legislativách. A chceme-li opravdu pracovat s jinými texty, které by byly eh, ve shodě s těmito texty, nesmíme spěchat. Je to velice důležitý text, jak eh, z ekonomického hlediska, tak z hlediska ochrany práv spotřebitele. A spěchat by bylo mimořádně těžké. Uh, thank you. And I think final speaker is... Uh, tak a myslím, že teď je eh, na řadě paní Foster. Vítáme ji eh, ze výboru dopravního. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Já také jsem stínová zpravodajka pro 261, eh, což jsou práva cestujících. Já myslím, že je dobře, že tady dnes máme to slyšení a eh, je to pro mě velmi zajímavé. Já bych jen poznamenala, že eh, pokud je tady něco, co už platí 20 let, tak samozřejmě si to žádá přeskum, ale řekl bych, že tady máme více otázek než odpovědí. Eh, v podstatě eh, z praktického hlediska určitá míra eh, subsidiarity musí být zachována, i když se chceme maximálně zasazovat o ochranu spotřebitelů. Dříve to bylo jasné, prostě lidé si zašli za agentem a koupili si pobyt a cestu. Jenomže Eh, teď to máme v jednom eh, balíčku, eh, objednáte si online, pak se vám to přesměruje tam, pak se to přesměruje zase jinam a mm, nakonec už nevíte nic a v podstatě vy se můžete, můžete potom obracet na toho cestovního agenta ale jednoduše a prostě se nemusíte dovolat, nebo děláte to večer, takže už ho nestahne, ne, nestihnete. Čili mm, dneska lidé cestují po celém světě, což je fantastické. A já tedy samozřejmě eh, nevím, eh, jak zareagovat na tu novou situaci, protože je jasné, že my konkurujeme globálně. Ale samozřejmě, že eh, když eh, si to chcete objednat přes eh, agenturu ve třetí zemi, no tak tam neplatí žádná naše pravidla. Takže já nevím. Já si myslím, že ani komise neví přesně, jak na to. Myslím, že dosud ani neproběhly dostatečné konsultace a e, jsou tady, já nevím, e, velké webové stránky a tam možná taky nikdo neví, e, jak to vlastně podchytit. Když se podíváme třeba na insolventnost, a mm, prostě co se stane, když tamhle to neletí, tamhle se zhroutí hotel, respektive provozovatel hotelu a tak dále, tak mm, to prostě nemáme žádným způsobem podchycené. Čili ano, my chceme chránit spotřebitele, dobře, to je pravda, ale v podstatě, jak eh, tady můžeme vymýšlet legislativu, když v podstatě ani nevíme, jak to tam funguje. Čili já si myslím, že eh, my tady eh, jsme schopni přijít s jakými si praktikami, které ovšem asi nebudou fungovat. A nebo v podstatě budou fungovat, ale zase oberou lidi o možnost výběru. No tak já tedy přeji všem tedy Eh, všechno nejlepší v tomto úsilí a já jsem velice ráda, že tady jsme slyšeli od insiderů, jak to vlastně je. Ano, děkuji, děkuji všem kolegům, kteří si vzali slovo. A nyní tedy požádám naše čtyři experty, aby každý během několika minut, poněvadž musíme skončit do páté hodiny, eh, během několika minut, aby eh, nám zareagovali. A Ehm, pak dám ještě eh, slovo zástupcům parlamentu našemu zpravodaji. Takže pokud souhlasíte, tak možná, že to nestihneme do páté hodiny, ale nevadí. Takže nejdříve Monik Gojens a potom další. A samozřejmě vás všechny vítám, jakožto předseda, který právě dorazil. Good afternoon, Malcolm. Uh, concerning uh, the... Děkuji, Malcolm, pokud je o návrh Eh, ze směrnice udělat nařízení. Já myslím, že komise zde již i tak řeší dost velký eh, problém na tomto trhu a nařízení to by bylo asi příliš problematické. Tady jde přece o smluvní právo i vzhledem ke stávající aproximaci eh, občanského a smluvního práva a udělat z toho nařízení, to by bylo příliš nebezpečné, tak jak jsme to i viděli v jiných oblastech. My si myslíme, že nářízení není adekvátní nástroj a navíc si myslíme, že ani plná eh, harmonizace není adekvátní nástroj. Chtěli bychom něco takového smíšeného. Je třeba uznat fakt, že v Evropě eh, smluvní právo a spotřební právo v různých zemích je na různé úrovni. A no, dobře, no, pokud eh, to budete harmonizovat na nejvyšší úrovni, tak vám přeji hodně štěstí vůbec. A jak definovat, co to je ta nejvyšší míra ochrany? Je třeba postupovat obezřetně pro to. a, hm, jak řekl Michel, no, hm, aby to byla harmonizace, to znamená nalézt ustanovení, na kterých se dohodnou všichni, jako je to ve směrnici o právech spotřebitele, ale Potom tady budou určité aspekty, kde eh, ta právní kultura se liší, takže to nepůjde úplně harmonizovat. Pokud jde o ty jednotlivé služby stand alone v perfektním světě, a tam ještě nejsme vůbec, tak spotřebitelé cestující by měli být chráněni stejně, podobně podle různých typů služeb, které si nasmouvají. A já jsem hovořila o stand-alone pouze proto, abych řekla, že to je často matoucí i ve stávajícím systému, poněvadž a proto je třeba to zrevidovat v této fázi naší analýzy návrhu, bychom nedoplňovali další vrstvu, abychom to dále zkomplikovali, protože si myslíme, hlavní problém, jak bylo řečeno, je udělat zde ten rozdíl, co to je zájezd, tedy package travel a jak to definovat. Myslíme si, že to je třeba vyjasnit. A nyní vlastně jsme řekli, že eh, to je v podstatě, ano, to je ráj pro právníky potom, eh, taková to komplikovaná pravidla. To bude ráj pro právníky. A teď pokud jde o cenu, no, samozřejmě eh, každý aspekt ochrany něco stojí ať mluvíme o bezpečnosti potravin, o právech spotřebitele, cestujících, smluvní právo, ať mluvíme o eh, lécích či eh, zdravotních prostředcích. V tomto kontextu je důležité, je, že to, co dáme jako ochranu, tak musí eh, odpovídat legitimním <clears throat> očekáváním, a ne, že budeme uvádět spotřebitele v omyl spotřebitel legitimně se domnívá, že má právo na ochranu a mm, často eh, si neuvědomují, jaké riziko na sebe berou, eh, ale je třeba, <clears throat> aby měli jasno, na co mají nárok a nemají nárok a nedělat nějaký umělý rozdíl mezi tím, že si zabukují jenom jednu službu nebo něco si zabukují dvakrát a že tam potom bude ta ochrana jiná, jiná míra ochrany. Ne, to je třeba vyjasnit, aby věděli, když jsou ochotní na sebe to riziko vzít, no tak prosím, tak eh, samozřejmě potom eh, to eh, znamenají, že využijí jiný podnikatelský model a bude to mít dopad na cenu. A poslední se týká tedy mm, mm, té e, e, směrnice, e, takže o, o právech o spotřebitele. Samozřejmě je třeba to propojit s těmi všemi dalšími právními předpisy, ať jsou to ty směrnice, ať jsou to nekalé praktiky, ať jsou to další tedy návrhy, se kterými je tento návrh propojen, nebo tedy předpisy, které již platí, tak je jich celá řada, se kterými je to spojeno. Děkuji. Pan tak prosím. Děkuji. Pane předsedo, velice stručně. Za prvé, na pana Manderse. Zdali nařízení či směrnice. Průmysl e, souhlasí v tomto s organizací spotřebitele, s vaším dovolením, pane předsedo. Asi nařízení by Mm, znamenalo více potíží, bylo by to složitější než směrnice. Samozřejmě nařízení je přímo použitelné eh, v členských státech, ale je třeba vzít do úvahy fakt, že eh, přístup k profesi tour operátora nebo cestovní agentury, to se liší v členských státech. V některých státech mají systém povinných licencí, v jiných státech je to volné podnikání a my si myslíme, že tedy nařízení asi by ve finále neusnadnilo život pro prům, eh, podnikatelů v průmyslu, ale podporujeme vyšší míru harmonizace, ale jak jsem řekl v prezentaci, chtěli bychom, aby to byla cílená harmonizace. A eh, jedno, eh, single services, mm, jednotlivé služby, to bylo součástí zprávy mm, o hodnocení dopadu Evropské komise. A i během připomínkového řízení, které provedla komise, tak pokud si pamatuji, tak tam ani jeden dotčený subjekt nebyl pro to, aby chom eh, sem dali i ty jednotlivé služby, single services, aby spadaly do pole působnosti směrnice. Ceny. Velice zajímavé poznámky jsme slyšeli. Spotřebitelé samozřejmě se řídí podle ceny všude v Evropě. Spotřebitel se neřídí po to, eh, po, podle toho, zda někde je nebo ne, možná menšina, ano, ale jde jim o cenu. Když si eh, koupíte dovolenou, cestu, let, letenku a tak dále, co je pro vás rozhodující, aspoň pro těch 500 eh, milionů spotřebitele, je cena. My jsme tuto otázku několikrát komisi položili a Mhm. my jsme, eh, my jsme několikrát řekli, že eh, spotřebitel jde o cenu. Nevím, zda komise to pochopila, ale když se podívám na eh, ty dodatečné mm, povinnosti, které by s tím byly spojeny, tak to přece něco bude stát. A nakonec ty povinnosti by znamenaly co? Pojištění navíc. A nakonec, kdo to zaplatí? Spotřebitel. Co se stane? Spotřebitel v podstatě co? Tak se podívá na, čínské, eh, na čínský internet a argentinský internet a tam bude hledat. No a tam eh, nalezne stejný zájezd, eh, já nevím, o 50 euro levnější a pro celou rodinu už to bude 4x50 o 100 euro, tak půjde do toho. A tady přece jde o konkurenci. A mm, cestovní ruch je pod velkým tlakem konkurence, především co se týče destinací mimo Evropu. A Evropa skutečně potřebuje zde si zachovat incomingovou turistiku. A e, e, zde máme, e, tedy já myslím, mám třeba různé ty lokality kolem Středozemního moře. Já zcela podporuji to, že zde parlament by měl zajistit, aby návrh týkající se tedy práv cestujících v letecké přepravě a směrnice o zájezdech, aby tyto dva návrhy byly koordinovány maximálně, aby nedocházelo k duplikacím, k překrývání, aby skutečně spotřebitel měl stejná práva, ať si pořídí pouze letenku samostatně, nebo ať, si, ať je ta letenka součástí nějakého zájezdu. Dále vítám to, co řekla paní Foster pokud jde o nutnost změnit tu 25 let starou směrnici, co se týče zachování konkurence, schopnosti našeho průmyslu, s tím nelze než souhlasit. A také i bych se zde teď tedy eh, omezil pouze na toto. To je vše. Děkuji, pane předsedo. Paní Heineke. Já bych se také chtěla vyjádřit k otázce harmonizace. Eh, práv eh, cestujících eh, se, se směrnicí k paušálním cestám, k paušálním zájezdům. Samozřejmě má svůj smysl upravit obdobné oblasti obdobným způsobem a ne v jedné oblasti mít 3,50 a v druhé oblasti 4 euro to by mátlo spotřebitele, ale přesto se domnívám, že je skutečně třeba analyzovat, zda jsou stejné cíle, zda je to oprávněné, protože já se domnívám, že spotřebitel, který si zarezervuje pouze přepravu, očekává malou podporu od svého přepravce. Rozhodně méně než někdo, kdo si koupí cestovní zájezd a něco selže v přepravě. Očekávám více ochrany a domnívám se, že právem v případě zájezdu je třeba se tedy bedlivě podívat na to, zda úprava má být stejná jako úprava práv cestujících z hlediska potřeby ochrany a očekávání spotřebitelů. To bylo pro mě důležité konstatovat zde. Jinak se domnívám, už jsme řekli, že Evropa není žádným ostrovem a potřebujeme podpořit spotřebitele na jeho cestě za nejvýhodnější cenou, ale musíme upozornit na to, že třeba někdy nebude mít vůbec ochranu. Musíme zaručit určitou úroveň ochrany a proto jsem předtím informovala o tom, že agent, který chce zprostředkovat zahraničního pořadatele zájezdu, se údajně má stát sám pořadatelem, to on nikdy neudělá. Kdyby to udělal, byl by šílený, protože by za minimální marži se vystavoval obrovskému riziku. Ale je třeba informovat zákazníka. To z mého pohledu je důležité. To má svůj smysl, protože pak spotřebitel může vidět a může sám rozhodnout kde chci zarezervovat u zahraničního pořadatele, který mi poskytne nižší úroveň ochrany, anebo si radši zarezervuju zájezd u nějakého evropského turoperátora, kde budu mít vyšší úroveň ochrany. Ale toto rozhodnutí musí být přenecháno spotřebiteli samotnému. On musí mít pouze dostatek informací pro to, aby se mohl rozhodnout. A my máme v Evropě osvíceného spotřebitele a musíme mu přenechat eh, svobodu volby. Zda je pro něj důležitější, výhodnější cena než ochrana, ale abych se mohla svobodně rozhodnout, potřebuji informaci. A tuto informaci můžeme eh, dát za úlohu zprostředkovateli. Děkuji vám. Thank you, Chairman. Um... Děkuji, eh, pane předsedo, k té otázce nařízení nebo směrnice. Eh, no, mnoho štěstí všem těm, kteří se budou snažit to eh, proměnit v nařízení. Já zde zastupuju firmy, eh, které fungují na společném trhu. Takže pro nás samozřejmě čím více harmonizace, tím lépe. Ale buďme nohama na zemi. Třeba já jsem řekl, že tady máme otázka přístup k insolvenční ochraně na vnitrostátní úrovni. Jenomže v některých členských zemích eh, se to týká pouze eh, těch firm, které mají sídlo v dané zemi. A to je skutečně překážka eh, ve společném trhu. Čili mm, to brzdí v operacích, firmních operacích na společném trhu. Takže mm, mm, to jsou oblasti, které mm, nám ještě chvíli potrvají, než eh, tam dospějeme k určité změně. Ale samozřejmě prospělo by to. Druhá otázka a třetí otázka, eh, jak to zařídit, aby ochrana spotřebitelů eh, byla přitažlivá také pro mladé spotřebitele. Velice zajímavé a je to v souladu s naším uvažováním, je to, že když se zabýváme spotřebiteli, a to my děláme, my hodně zkoumáme, kdo nebo co je to spotřebitel, jak se chová, tak samozřejmě každý spotřebitel je individuum. Ale obecně jsou tam určité eh, skupiny, eh, dva klastry nebo určité spektrum eh, spotřebitelů. Na jedné straně jsou ti, kteří jsou ochotni si připlatit a mít klid. A to znamená, že si tím pádem najmou organizátora, který zajistí všechno, let, cestu do hotelu, resort, který, kde se o ně bude někdo starat a tak dále. Eh, prostě všechno bylo zařízené, aby se nemuseli, nemuseli o nic starat. To je jeden typ spotřebitelů. A je třeba říci, že, eh, že je jich čím dál víc. Čím dál víc spotřebitelů opravdu chtějí, chce, aby se o ně více pečovalo. Na druhé straně ovšem je skupina, eh, která šetří, chce být flexibilní a chce šetřit tedy na ceně. Tak a máme teďka toho nějak využít? Naprosto ne. Měli bychom je informovat o tom, jaká ochrana je možná? No ano, proč ne? My od začátku, od prvních veřejných konzultací o revizi této směrnice, to bylo v roce 2009, už tehdy jsme říkali, že povinnost eh, eh, že tedy měla by být povinnost nabídnout cestovní pojištění. Ne povinnost, aby se spotřebitel musel pojistit, ale povinná nabídka, aby tady byla. Eh, jinak, eh, paní Foster, eh, my samozřejmě, nikdo z nás nemá jasnou, jasnou odpověď, ale možná, že prostě to nějak poskládáme dohromady. Paní Venie zmínila souvislost mezi zájezdy a právě cestujících. Naprosto souhlasím. V této směrnici o zájezdech jsou určité konfliktní oblasti které je třeba vyřešit. Protože máme tady také spotřebitele, eh, kteří eh, se rádi rozhodují sami a eh, prostě musí se rozhodnout v určitém čase, jestli tedy zůstanou doma, nebo poletí příštím letem, nebo co je tady vlastně možné samozřejmě se můžou také rozhodovat nesprávně. My jsme tedy eh, tady předložili velmi konkrétní doporučení. Eh, já myslím, že to je všechno a hm, děkuji vám za tuto příležitost. Ano, děkuji. Děkuji vám za cené příspěvky, velice si jich vážíme. Děkujeme, eh, že jste mezi nás zavítali. Tak času není mnoho, a už tady máme paní Sehnalovou, kterou si musíme poslechnout. Ale ještě předtím, já bych chtěl dát přijetost panu Manfredimu, než pustíme ke slovu paní Sehnalovou, eh, který eh, se tedy velice angažoval eh, v tomto tématu. Takže možná, kdyby se s námi mohl podělit o pár dojmů a potom na závěr ještě pana Hanse Petra Majera požádáme o závěrečné slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za uspořádání této akce. Eh, neboť nám to ukazuje, eh, jaká je tady rozmanitost zájmu za eh, návrhem komise. Samozřejmě, že slyšet kritiku to není jednoduché, ale v podstatě já si oznáším eh, to, že eh, jsme tady navrhli, co sice přiměřeně vyvážené a s pomocí rady jsme schopni eh, vytvořit něco, co bude dávat smysl spotřebitelům. Nicméně, my se tady snažíme také definovat působnost. Čili tady máme, tady zaznělo, že to je zájezdy versus eh, ten assisted arrangement. Eh, ale není, není pravda, že bychom to stavili takto do kontrastu. Prostě eh, každý obchodník, každý prodejce má povinnost říci, co prodává. Je to zájezd a nebo je to assisted travel arrangement a co to vlastně znamená. Samozřejmě, že spotřebitel musí mít možnost zvolit si, jakou chce míru ochrany. A je to za peníze samozřejmě vždycky. Eh, pokud se týče zájezdu, tak eh, dneska, eh, když máme jasné balíčky, tak je tady určitá cenová, cenová hladina a všechno, co se prodává jako balíček, tak potom je balíčkem a spolu s tím součástí toho balíčku musí být také eh, určitá ochrana. A tady říkáme, že to stojí maximálně 10 euro za zájezd, což tedy určitě není tolik, jako jsou běžné cestovní pojištění. Eh, to není nic strašného a komise by určitě eh, nepřišla s tímto návrhem, kdyby to nebylo tak, že eh, pokud eh, si eh, my máme tedy data. Pokud máte tedy ten assisted arrangement, tak určitě zde nemáte, nepřijdete nikdy o víc než o 25%. Ale pokud si koupíte Eh, špatně sestavenou eh, travel arrangement, eh, tak vás to může stát až 80% ceny, když se něco tak nepodaří. Takže tady skutečně máme situaci, kdy někteří nabízející dobrovolně poskytují nebo dobrovolně přijímají tu směrnici pro zájezdy. Komise se rozhodla nedefinovat přesně tu úroveň ochrany, eh, protože to je něco, co je třeba projednat eh, se zástupci odvětví, s parlamentem, s českými zeměmi a je třeba jít pomalu, řádek pořádku. Jsou tady oblasti, kde by byla vhodná plná eh, harmonizace, jiné oblasti, kde by to nemělo být tak. Čili my budeme hledat vyvážené řešení. Také se snažíme mm, eh, to zjednodušit eh, tak, aby eh, práva cestujících v letecké dopravě a práva cestujících obecně byla tak nějak sladěna a zase, aby se tedy poškozený mohl obracet přímo na leteckého dopravce nebo na organizátora. Opět tady je to třeba probrát řádek pořádku a opět to, co my eh, zde máme. To je šance odvést dobrou práci a dobře chránit cestující veřejnost. Děkuji vám. Děkuji. Myslím, že nám to velmi pomáhlo a bude potom na našem zpravodaji, aby to dotáhl do konce. Takže já mu dávám slovo. Ja, vielen Dank. No. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji mnohokrát eh, všem expertům za to, že přišli a že se tak jednoznačně vyjádřili. Kolegům také děkuji za jejich otázky, které přispěly někdy k vyjasnění, někdy vlastně k dalším otázkám. Ale jedna věc se ozřejmila. Zaznělo to vlastně ve všech příspěvcích. Toto je nesmírně komplikované téma, o němž zde hovoříme eh, s celou řadou aktérů a s celou řadou otázek, které ještě čekají na odpovědi. Ehm, jsem nabratý, jaké pozměňovací návrhy dostanu i ze strany našich expertů Člověk si říká, jak u tohoto komplexního tématu můžeme vůbec zabezpečit, aby bylo eh, vzato v potaz skutečně všechno, co se mezi tím vyskytuje na tomto měnícím se trhu. Eh, a jak to můžeme všechno pojmout? A to celé ještě s nejmenší byrokratickou zátěží. Mohu vám přednést jedině časový rozvrh, který v současné době mám před sebou vytištěn. To znamená, dnes jsme měli to slyšení a už 21.11. máme lhůtu eh, proto, aby zpráva byla zadána do překladu. To jsou pouze dva týdny a to je tedy těžko možné dodržet. Eh, jistě se budeme muset s předsedou a koordinátory ještě pobavit o tom, zda to vůbec bude možné takto zakrátko zvládnout protože v polovině prosince se má tato zpráva představit v IMKU a příští den už je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů a sice 18.12. Rozprava se má konat v polovině ledna a hlasování v IMKU 11.2. To znamená, že bychom měli trochu času na zpracování zprávy. Není možné, abychom tuto zprávu definitivně uzavřeli za dva týdny, než půjde eh, k překladům. Také já se domnívám, že třeba toto téma důkladně zpracovat. Protože to má zase vydržet 25 let a má to pojmout veškeré možnosti. Uh, a nevidím rozhodně šanci, že bychom to mohli zvládnout během dvou týdnů. Jinak se těším na další práci i na tu souvislost mezi ochranou práv spotřebitele a také vlastně mezi poskytnutím příležitostí pro tur operátory. Pane předsedo, děkuji vám mnohokrát, děkuji všem zúčastněným za, co, za to, že přišli na toto slyšení. Těším se na další návrhy a prosím pěkně o to, aby budete-li mi eh, dávat pozměňovací návrhy, aby byly co možná nejkonkrétnější. Já nechci mít žádná nová dobrozdání, která budou mít 150 stránek. Prosím o stručnost, jasnost a konkrétnost. Děkuji mnohokrát za to, že jsem se mohl vyjádřit. Good. Well, thank you very much. No, dobře, děkuji. Tím jsme uzavřeli slyšení. Děkuji našim expertům a těšíme se na to, že nadále se budeme všichni tak angažovaně věnovat této agendě. A prosím, ti, kteří nezůstanou eh, na diskuzi o e-call, velice důležitá agenda, tak prosím opusťte eh, místnost bezhlučně, abychom mohli hladce přejít k dalšímu bodu. Uh, uh, Dámy a pánové, prosím, ti, kteří chtějí privátně konverzovat, tak prosím odejděte mimo sál, abychom zde měli prostor pro naši tvrdě pracující zpravodajku paní Sehnalovou, aby odprezentovala dvě zprávy. Já navrhuji, abychom obě vzali dohromady jako jeden balíček a abychom i potom diskuzi směrovali k obou. Pan Schwab hovoří za pane van de Kamba dneska? Je to tak? Ano, dobře. Pan Manders je tady, paní Rule, já taky jsem tady, takže EPP není, ale. Takže zcela vítám zde vřele paní Sehnalovou, která má již velké know-how eh, s tímto návrhem, protože je eh, zpravodajkou pro původní zprávu z vlastní iniciativy kdy ve výboru jsme se snažili také i dát dohromady know-how a pracovat na tom nadcházejícím legislativním návrhu. Již takto, takže prosím, nejprve odprezentujte eh, návrh a velice úzce spolupracujeme s výborem pro dopravu samozřejmě a spolu s nimi tedy pracujeme na těchto návrzích. Cedo, eh, za slovo. Eh, já asi na začátek se budu muset omluvit, že nebudu zřejmě moci zůstat na celý průběh debaty, protože stejně jako ráno jsem musela přeběhnout na výbor, na výbor TRAN, tak i teď budu muset za chvilku eh, dát debriefing z trialogu o silničních kontrolách nákladních vozidel. Každopádně budu se snažit tedy prezentovat ehm, své, své stanovisko a vystoupení rozdělím tedy na dvě části Eh, a to jednak na návrh nařízení o požadavcích na zavedení palubní jednotky eh, za které je tedy odpovědný náš výbor a na návrh stanoviska pro rozhodnutí o zavedení služby ecall eh, které vypracováváme pro výbor tran. mimochodem dnešní den je v podstatě systému ecall věnován v obou našich výborech protože dopoledne proběhla, proběhlo představení zprávy právě na výboru tran a dnes odpoledne tedy zde na výboru imco. já bych ráda tedy předeslala že že spolu se zpravodajem výboru TRAN, panem Debakerem, od začátku velmi úzce spolupracujeme a budeme samozřejmě velmi bedlivě poslouchat i e, výstupy výboru ITRE, e, tak aby systém e na půdě Evropského parlamentu opakovaně získal maximální e, podporu, tak jak se nám vlastně podařilo už v té zmiňované zprávě z vlastní iniciativy. Já to považuji za nesmírně důležité, protože vlastně teprve včera proběhlo na radě podle mých informací vůbec první jednání o obsahu legislativních návrhů Eh, za což jsem na jednu stranu ráda, eh, ale na druhou stranu rada je příliš pomalá a měli bychom eh, proto naší prací vytvořit tlak, ať zavedení tohoto pro evropské občany opravdu užitečného bezpečnostního systému nebylo dále bržděno, abychom se skutečně posunuli k jeho reálné, reálné existenci. Nyní tedy k návrhům samotným. Pokud se týká nařízení, návrh komise zavést požadavek na vybavení vozidla vozidel palubním systémem e od října roku 2015 vítám, eh, protože je ve značném souladu s požadavky parlamentu eh, které jsme znesli ve zprávě z vlastní iniciativy a navrhuji proto schválení jeho klíčových prvků. Já zmíním pouze několik konkrétních aspektů, kde by podle mého názoru eh, by měl být návrh posílen či více objasněn. První věc, eh, rozsah působnosti. Eh, já jsem pro, aby v první fázi eh, byla zavedena služba pouze v těch kategoriích vozidel, ve kterých již existují vhodné spouštěcí mechanismy. Komisi je nicméně nutno podnítit k tomu, aby učinila krok vpřed na základě jejich již probíhajících činností a předložila návrhy na co nejrychlejší rozšíření ustanovení o službě e-call rovněž na další kategorie kategorie eh, jako na motocykly, jakož i na těžká nákladní vozidla, autokary a autobusy. Eh, domnívám se rovněž, že systém eCall by měl být pravidelně testován s cílem zajistit jeho funkčnost po celou dobu životnosti eh, vozidla a protože v současné době probíhá revize legislativy o pravidelných technických kontrolách, měli bychom na eCall pamatovat i v rámci tohoto přeskumu. Eh, další oblast je zajištění tzv. technologické neutrality. Já zastávám názor, že celoevropská veřejná služba e-call využívající eh, číslo tísňového volání 112 soukromé tísňové služby mohou fungovat současně. Eh, ovšem budou-li přijata opatření nezbytná k zajištění kontinuity této služby a opatření nutná k ochraně osobních údajů. Eh, palubní jednotka e využívající linku 112 eh, nebo linku tísňového volání 112 musí být páteří celého bezpečnostního systému, protože pouze tísňové hovory na linku 112 jsou zpracovány v rámci telekomunikační sítě jako prioritní. Zároveň budu požadovat, eh, ať jsou veškeré palubní systémy zabudovány do vozidla. Další oblast je zpřístupnění telematické platformy pro využití dalších služeb. Eh, systém eCall vybaví vozidla základní palubní telematickou platformou, která se může stát základem pro řadu palubních aplikací a služeb. Musíme však zajistit, aby zavedení jakýchkoliv dalších palubních aplikací či služeb nespozdilo zprovoznění systému ecall eh, protože bychom měli mít na paměti, že ecall je v prvé řadě bezpečnostní systém. Eh, zároveň je třeba eh, podnítit komisi k tomu, aby více zintenzivnila svou práci na službách s přidanou hodnotou, které by mohly znamenat dodatečný přínos pro spotřebitele i odvětví. Tyto služby však musí zůstat pro zákazníka vždy dobrovolné a musí splňovat normy eh, v oblasti bezpečnosti. Eh, tím se dostávám k další eh, významné skupině eh, jaksi části tedy toho, toho návrhu a to je ochrana osobních údajů. Ta je klíčová zejména pro koncového spotřebitele Eh, je nutné eh, mít na paměti, že e je založen na technologii, která za žádných okolností neumožňuje sledování pohybu vozidla, eh, což musíme skutečně zachovat za každých okolností. Eh, s cílem zajistit srozumitelnost legislativního aktu eh, navrhuje dále několik eh, málo změn definic, jakož i pravomocí, které mají být směřeny komisi pro účely přijímání aktů v přenesené pravomoci. Já bych tady ráda upozornila kolegy především na článek eight který se věnuje výjimkám z působnosti nařízení. Ty jsou podle mého názoru definovány momentálně příliš vágně a budu proto požadovat nebo Eh, usilovat o vyjasnění možnosti udělování výjimek eh, ze strany komise. Eh, dostanu se nyní tedy k té druhé části, a to rozhodnutí návrh stanoviska pro výbor TRAN. U návrhu rozhodnutí eh, budu v podstatě velmi stručná, eh, protože rozhodnutí o zavedení interoperabilní služby e v celé Evropské unii, eh, jehož cílem je zajistit koordinované a konzistentní zavedení interoperabilní služby e v celé EU e a zaručit její interoperabilitu a návaznost v celé Evropě, plně podporuji. Ty členské státy, které tak doposud neučinily, musí nejpozději do 1. října 2015 zavést na svém území nezbytnou infrastrukturu center tisňového volání e což, což je pro řádný příjem a vyřizování volání e nezbytné. Věřím, že další odklad tohoto termínu by při zavádění technologie schopné zachraňovat lidské životy, a to bychom měli mít e, v prvé řadě na paměti, mohl u všech zúčastněných stran vyvolat negativní reakce a způsobit další průtahy a termín proto chci zachovat. Naopak eh, přidat chci myšlenku informačních kampaní na zvyšování povědomí o systému e-call, o jeho výhodách a funkcích, aby byla zvýšená informovanost veřejnosti a také proč je tento druh služby pro společnost prospěšný. V textu eh, chci eh, také explicitně zmínit, že e-call jako veřejná služba tisňového volání musí být poskytována všem účastníkům silničního provozu bezplatně. Zmíním ještě harmonogram Eh, pro, pro podávání pozměňujících návrhů a naši další práci. Eh, v případě nařízení eh, asi bych ráda předeslala to, že naším záměrem je, abychom se skutečně posunuli co nejrychleji kupředu, proto ty termíny pro podávání pozměňujících návrhů jsou velmi krátké, takže u nařízení je deadline pro pozměňující návrhy 14 listopadu eh, Vlastně u rozhodnutí 7. Eh, listopadu, eh, což je v podstatě tento, tento týden, takže eh, upozorňuji na to i, i kolegy, aby toto, měli, aby toto měli na paměti. Úplným závěrem bych ráda informovala, že 28. listopadu ve čtvrtek odpoledne máme možnost ještě v rámci zasedání našeho výboru uskutečnit nějaké mini slyšení, kde by vybraní experti mohli ještě vyjasnit některé případy případné eh, nejasnosti o fungování eh, systému či eh, nějaké zbývající nejasnosti. My jsme pravda už nějaká slyšení na toto téma měli, včetně mm, diskuzí při přípravě zprávy z vlastní iniciativy, ale přece jen pokud by od kolegů přišly nějaké dotazy či zajímavé, zajímavé typy, budu určitě ráda, pokud se na mě obrátí a můžeme, být sice narychlo, tak takovéto slyšení uspořádat. Děkuji za pozornost a samozřejmě, že se eh, těším na vaše, eh, vaše návrhy, připomínky a spolupráci se stínovými eh, zpravodaji i s kolegy z ostatních výborů. Thank you. Uh, děkuji, děkuji paní Sehnalová za velice jasnou prezentaci a za rezimé. Pan Schwab. Eh, pane předsedo, děkuji. Eh, já musím říct, že eh, já jsem jenom um, účinkující stínový zpravodaj, abychom byli reprezentováni za EPP. Já bych každopádně chtěl poděkovat paní Sehnalové, tak jak jste to už učinili vy, za velice užitečné nastínění tohoto návrhu. Kritika, že ten termín je velice těsný, no s tím se musíme všichni vyrovnat, na tom se nedá nic udělat a to znamená, že eh, musíme udělat všechno v našich silách, abychom nedostali do, do problémů. Já eh, tady zastupuji našeho stínového zpravodaje Fandekampa. de Kampa ale mám jeho ústy, tedy on má mými ústy jednu otázku. A sice, zda je možné, aby v, to, v rámci tohoto návrhu komise eh, zajistit to, aby eh, výrobci vozidel mohli využívat také soukromých iniciativ eh, týkající se přístupu k, těch, k těm nouzovým číslům, anebo jestli ta 112 je jedna jediná možnost, jak eh, se spojit s příslušnou infrastrukturou. Jestli tedy komise by nám v tomto mm, mohla vyjasnit, jak, eh, jaká je tady interakce, systémy, které už fungují a tak podobně. Prostě jak si to komise představuje. E, to je jediná otázka e, našeho stínového zpravodaje. A to je vlastně všechno, co jsem chtěl říct. Já děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali mému krátkému vstupu. Okay. Um, well, thank you very much. Ano, děkuji vám tak my nejdříve pozbíráme všechny otázky a potom požádáme sekretariát, aby je předal paní Sehnalové, která už nyní je na cestě do výboru TRAN. A eh, já myslím, že tady právě k tomu paní Sehnalová už předložila určité pozměňovací návrhy. Eh, <clears throat> thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat za odvedenou práci a také za spolupráci. Měl bych pár otázek. Například, eh, toto v podstatě eh, se všechno zakládá na eh, posouzení z roku 2008. Teď, než to vstoupí v platnost, tak to bude ještě další dva roky. Čili bylo by možné Eh, tedy eh, plynule aktualizovat tyto eh, jak si no, to tato vyhodnocení. Protože my třeba teď už máme taky možnost aplikací v mobilních telefonech, které se propojí s autem. Čili já bych byl rád, kdybychom mohli implementovat tu nejpokročilejší dostupnou techniku. Dále byla by možná otázka, jestli je možné mít na tom vypínač. E, vypínač, poněvadž chci, aby byla respektována, respektováno ve soukromí. Dále otázka, e, e, voláme prostřednictvím NSA, prostřednictvím amerických systémů, tak to potom zase, to by mě trošku vadilo, že na to nemá vliv. Ano, ano, tak ano, američané, možná se pro ně tak důležitý, že opravdu pro američany eh, je důležité vidět, jak se pohybujete po světě. Paní Rujle. Ano. Mám tady určité spojené body s předřečníkem. Za prvé jsme se všichni zajedno v tom, že je třeba zachraňovat lidské životy, ale bylo by mm, lepší mít dobrovolný systém. My jsme to ale prohráli ve výboru, takže to akceptujeme, ale také se domníváme, že alespoň uživatelé by měli mít možnost eh, zapnout a vypnout nějaký vypínač aby výrobce zabezpečil, aby uživatel mohl také deaktivovat ten systém e-call. To považuji za důležité a to by byla pro mě jednou z podmínek, abych vůbec mohla s celou zprávou souhlasit. Pak mám také problém, podobně jako pan Manders, s ochranou osobních údajů. Směrnice o ochraně osobních údajů by se měla objevovat nejenom v úvodních ustanoveních, ale také v jednotlivých článcích, eh, protože ta směrnice o ochraně osobních údajů musí být ve všech ohledech a bodech eh, respektována. Často se jedná také o služby. A když například je třeba telefonovat nějaké opravně a údaje se dále přenášejí na tyto opravny, samozřejmě musí uživatel sám zvážit, zda a komu se budou tyto osobní údaje posílat, aby i tady byla absolutní transparentnost. To jsou pro nás podstatné výchozí podmínky. A ještě jednou bych ráda poukázala na to, že podle mého názoru k tomu ombudsman zaujal stanovisko a bylo by smysluplné, abychom toto stanovisko měli k dispozici také v našem výboru, protože ochrana osobních údajů. Toto téma je nesmírně citlivé a nesmírně důležité i v projednávání tohoto tématu. Uh, thank you very much. Děkuji vám. Eh, eh, domnívám se, že ten systém by měl fungovat tak, že by se měl spustit jenom eh, zároveň s airbagem. Je to tak. Tak tomu rozumím já. Eh, že teď ten systém se automaticky spouští pouze při aktivaci airbagu. To, protože eh, v podstatě Eh, to může být už taky moment, kdy eh, řidič nebo pasažér eh, není přivědomý. Jo, takže takže a to, aby, aby tady v podstatě nedošlo také k, k deaktivaci airbagu, když si deaktivujete ICO. Nevím. Ale e, myslím, že e, paní Sehnalová to napsala velice dobře. E, Eh, já bych k tomu dodal jenom pár bodů. Myslím, že je správně, že komise eh, sledovala tedy to, eh, že hm, de facto ten systém tedy původně měl být měl být kompatibilní s Galileem, ovšem my ještě nevíme, jaké technologie tam budou a kdy. Protože toto je systém, který eh, samozřejmě připravujeme, ale eh, pravděpodobně tedy pro ty lokační služby eh, se využije stávající GPS, že tato data budou předávána Centru tisňového volání. Já také souhlasím s tím, co řekl pan Manders o interoperabilitě. My víme, že mnoho výrobců vozidel už má vlastně systémy že tedy pomocí nich je může eh, řidič eh, kontaktovat, když potřebuje. Takže důležitá je ta interoperabilita. Eh, možná mám ještě širší takový, takovou otázku. Zda tedy hm, ty jednotky, které budou na palubě, budou nějak hm, kompatibilní, že budou nějak standardizovány. Protože Třeba, jak řekl pan Mandres, někteří by raději využívali své mobilní telefony. Čili eh, tady byl návrh, eh, zda mm, mobilní telefon by nemohl být alternativním eh, systémem. Jenomže to je otázka, tedy, jestli lidé mají nebo nemají mobily sebou. A pak je tady otázka tedy Eh, vypínání nebo nevypínání, ale každopádně je to systém dobrovolný. Čili já si myslím, že tam skutečně měly být jakési standardy, eh, až se to tedy ujme, standardy pro výrobu. Čili to jsou moje eh, poznámky ke zprávě paní Senalve. A teď Bernadette um, and Mr. Pettinelli to um, make some comments as well. A potom ještě další dva kolegové. Très, très brièvement, puisque Olga Senalová... Velmi krátce, protože už jsme velice... Já jsem velice často byla v diskusi s paní Sehnalovou a děkuji za tu spolupráci. Já jsem přesvědčena, že je třeba využít eh, instalování e callu pro to, aby bylo možno lokalizovat eh, volání i smartfonem. Eh, vícekrát jsme žádali komisi i členské státy. Komise byla velice aktivní eh, v tématu e-callu. Eh, protože stále více občanů jsou vybaveny smartfony, které jsou kompatibilní s GPS-kou a by to umožnilo lokalizaci v okamžitě, kdy za telefonu, kdy vytočí 112 je třeba zaručit, aby se věrohodně zkomunikovala tato data službě 112 a to je zásadní pro bezpečnost občanů. Samozřejmě, samozřejmě souhlasím s panem Andersem, je třeba dávat veliký pozor na ochranu osobních údajů. Tady musíme být velice vdělí, to je nesmírně důležité, tak jak vyžaduje TRAN i ITRE je třeba, aby se tyto systémy spojily jednak tedy bezpečnost ochrany osobních údajů a bezpečnost e, občanů. A, okay. Někdo další si přeje e, přispět, takže e, prosím krátké komentáře ze strany komise. Pan Karamicos. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám také za zprávu z vlastní iniciativy, která Eh, o kterou jsme se opravdu hodně opírali. Děkuji paní Sehnalové a kolegům z výboru která eh, Čili eh, ty, ty návrhy byly dvojí, jednak centra tísňového volání a infrastruktura, jednak to, co je ve vozidlech. Tak ono by to mělo být v provozu do října 2015. My eh, jsme podobně jako vaše zpravodajka přesvědčeni, že tento systém je užitečný. Protože já nevím, tady, my tady máme 28 tisíc mrtvých na silnicích a nevím kolik přesně eh, mrtvých, eh, pardon, zraněných. Takže my, my jsme zjistili pomocí studie dopadu, že zhruba 40%, o 40% se dá zlepšit, možná až o 50%, zejména ve venkovských oblastech. Ale eh, my tím, že budeme znát přesněji eh, pozici automobilu, tak eh, můžeme také přesněji zacílit pomoc. Myslím, že důležité je pamatovat na to, že současné Eh, současné eh, privátní systémy mají velice nízkou tržní penetraci. A eh, to není dobré. To, ten systém by měl být dostupný všeobecněji. A navíc tyto soukromé systémy, hm, ty jsou vlastně jaksi jenom výsadou privilegovaných co se týče eh, bezpečnosti pro veřejnost, eh, musíme říct, že eh, to, co paní Senelova navrhuje, nám celkem vyhovuje, ale myslím, že tady máme dvě problémy. Je to tedy ta telematická platforma, a my se snažíme, eh, aby toto eh, bylo ve vozidle standardně. A eh, my už tam máme tedy tachograf, digitální, e-call a dále elektronické volání. A toto by se mohlo spojit s telematickou platformou a pak by se to mohlo ještě zkombinovat s Galileem, systém, který doufejme bude brzo fungovat, poněvadž Eh, ještě v, při, v průběhu příštích dvou let by mělo být vysáno další asi 14 satelitů. Další otázka je otázka deaktivace systému. Ten systém je prostě zapnutý v okamžiku, eh, kdy eh, je spuštěn, což je vlastně ten spouštěč airbagu nebo něco podobného, aby to mohlo být. A Jinak, jinak samozřejmě by tam měl být knoflík, že když e, sami chcete, jak si, e, já nevím, dostanete e, nějaký záchvat a chcete si přivat lékaře, tak stačí vám ještě tedy zmáčknout knoflík a pak se to také aktivuje. Ale skutečně bude se to aktivovat opravdu jenom v případě nouze. Takže tolik k tomu a já ještě bych předal slovo kolegovi. Tady k tomu taky chci něco říci. já se pokusím zareagovat na některé otázky, které jsme slyšeli od zpravodajky a od dalších zde členů. První je to otázka těch aplikací. Návrh komise stanoví, že bychom tento systém aplikovali pouze prozatím na eh, tedy eh, lehká užitková vozidla, samozřejmě a osobní MNM. A Tady jde o to, že to jsou vlastně vozidla, kde již je povinné mít airbag nainstalovaný, zabudovaný. Jak jsme vysvětlili, ta podmínka airbagu, to je v podstatě něco, co automaticky spustí ten systém. Jak víte, komise eh, také eh, se snaží o smart regulation, to znamená, provedli jsme eh, hodnocení dopadu všech legislativních návrhů a i mm, zde tedy. My jsme ale provedli to hodnocení na základě těch kategorií vozidel, které již mají airbag, který v podstatě může spustit ten systém. Ale u jiných vozidel, které nemají tento mechanismus, tak tam ty náklady by byly jiné, takže tady ten výsledek asi by byl jiný, než to, co vyplynulo z hodnocení dopadu. To je důvod, proč dnes komise prozatím navrhuje vymezit to pouze na eh, tyto dvě kategorie, tedy osobních vozů a lehkých užitkových vozů. Pokud jde o používání dalších jiných soukromých systémů, tak toto možná by mohlo být jako doplněk navíc, takové plus k tomu systému 112. Ale podle návrhu komise ten systém 112 bude vždy existovat a vždy tedy to bude tedy tísňové volání. A proto je třeba, eh, aby všichni občané měli stejné služby v Evropě. Jsou zde i technické důvody, poněvadž volání na číslo 112 eh, se eh, zpracovává tedy prioritně. To znamená, že i když třeba dojde k ucpání systému, protože tam e, jsou tedy tradiční hovory které ze soukromých, e, tedy od soukromých aparátorů, které tedy e, jaksi zatíží tu síť, tak 112 se mm, zpracovává prioritně vždycky. A je třeba vědět, že dnes všechny soukromé služby víceméně se orientují na systémy asistenční, opravy a tak dále, ale ne, eh, nejsou to služby typu tedy eh, zdravotních, eh, zdravotních služeb, tedy vysílání ambulancí a tak dále, záchranných akcí. Takže proto z tohoto důvodu máme za to, že Hm, tyto služby v případě tisňového volání, tedy na 112, tak samozřejmě to je prioritní, i když to mohou být jako doplněk dobrovolné služby, které třeba dobrovolně jako doplněk si ten řidič přivolá, ale to jsou jiné typy služeb asistence. Pokud je ochranu osobních údajů, takže zde nařízení stanovuje eh, určitou úroveň ochrany, která bude v souladu s ostatními legislativními akty, ale ochrana údajů v podstatě v tomto systému znamená, že to jsou stejné údaje, které máme v našem mobilním telefonu, přece který máme v kapse celý den, takže tady není žádný snad problém eh, s eh, těmi eh, údaji, které stejně dostáváme z systému GSM. Pokud jde o článek 8 a ty výjimky, zde dnes nelze předem hm, stanovit všechny případy, které mohou nastat v budoucnu, ale samozřejmě záměrem komise je využít tento článek Eh, omezeným způsobem pouze na ty případy, kdy to bude nezbytné. Takový příklad. Kdy třeba vozidla, která se používají eh, tedy eh, na letištích a podobně, tak tam eh, třeba to není nutné, protože tam hm, i hm, vozidla 112 nemají přístup tedy do těchto prostor, takže zde musím, potom bychom museli mít samozřejmě právní základ pro tyto výjimky a tyto výjimky ale budou strašně omezené. A nyní ke stínovým zpravodajům bych řekl toto. Ano, volání do soukromých systémů, na to jsem již zareagoval. A pokud jde o aktualizaci o eh, hodnocení dopadu, eh, tedy nové technologie, tak zde bych řekl, že i když ta technologie udělala gigantický skok od roku 2008, tak pro tento systém eh, to pořád ještě platí, poněvadž v zásadě jsou to systémy, které Eh, fungují eh, s údaji, které se předávají přes GS, GSM a tam ta technologie zase od roku 2008 se tak nevyvinula. A teď pokud jde o možnost manuálně deaktivovat eh, systém automatického volání, jak řekl předseda výboru, máme za to, že bychom tuto možnost neměli mít na palubě vozidla a to ze stejných důvodů jako u ostatních bezpečnostních systémů, jako třeba ABS nebo eh, SP systém stability nebo bezpečnostní pásy, airbagy a tak dále. To taky nemůžete deaktivovat, takže není důvod mít možnost deaktivovat zrovna tento systém eh, a eh, s tím, že samozřejmě vždycky tam bude panovat ochrana osobních údajů. Dále systém Galileo. Je třeba vědět, že standard již existuje, poněvadž čtyři Galileo satelity, které teď obíhají, eh, tak již vysílají signál, takže standard již existuje a chceme mít jistotu, že eh, ty přístroje s e-kolem budou mít takový čip, tak aby mohli dostávat i signály z Galilea a ty náklady navíc jsou minimální. Je třeba, aby tato vozidla Eh, již od aplikace nařízení byla vybavena, aby mohla přijímat eh, signál z Galilea a tak, aby eh, ten systém, až bude plně funkční, tak aby skutečně ho mohli využívat tedy Galileo pro účely e-call. Dále možnost využívat ty mm, přenosné systémy, mobilní systémy na palubách vozidel na místo e-call. To, mm, tam možnost byla původně také analyzována, ale Mm-hmm. nakonec jsme to zamítli, protože to by mohlo být problematické. Třeba bychom neměli jistotu, že všichni zrovna mají u sebe mobil. Nemůžeme mít jistotu, že ta osoba si ten mobil eh, tedy dá na to místo, kde to je nezbytné, tak aby potom mohl se aktivovat ten e-call a potom mm, i samozřejmě i tam třeba, tam ta odolnost vůči šokům bude malá. Třeba v případě nehody se může ten mobil poškodit, takže asi potom třeba nebude moci ani zavolat. A tím snad jsem odpověděl na ty hlavní dotazy. Děkuji, pane předsedo. Good. Well, thank you both. Výborně. Děkuji, děkuji za tyto otázky, odpovědi. A takže paní Sehnalová je na výboru. Tran. A určitě ji čeká ještě hodně práce, takže jí to všechno sdělím. A ona již řekla harmonogram vám, takže tím mohu uzavřít diskuzi o tomto bodu a tím uzavírám v podstatě i program výboru, tedy veřejnou část a přejdeme hned ke schůzi koordinátorů. Koordinátoři jsou tady a příští čtyři schůze výboru bude 27. listopadu, tedy středa a dopoledne odpoledne. Odpoledne nás čeká slyšení o elektronických komunikacích, to je návrh komise a především práva uživatelů a neutralita. A potom mm, ve čtvrtek 28. dopoledne odpoledne o 9 do půl jedné, o 3 do půl sedmé, tak se na vás těším. A ti, kteří nás sledují na internetu, tak jim za to děkuji, že nás sledují, tím uzavírám a eh, prosím, ti, kteří mají odejít, ať odejdou co nejrychleji.